Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen, damit eröffne ich unsere Sitzung. Es ist nämlich schon drei Minuten nach neun. Erster Tagesordnungspunkt ist äh, die Annahme. Äh, prvním bodem je schválení pořadu jednání. Pořad jednání máte k dispozici a je tady přání pořad jednání změnit, prohodit body 4 a 5. A ochrana před dumpingovým a subvencovaným dovozem a Mercosur tedy vzájemně prohodit. Máte nějaké jiná přání? Není tomu tak dobře, v tom případě je program schválen v této podobě. Tím se dostáváme eh, k bodu číslo 2, oznámení předsedy, tak jako obvykle, protože samozřejmě jsme velmi transparentní a otevření, bude i toto zasedání vysíláno na webových stránkách a já v tuto chvíli vítám všechny naše diváky, kteří následují od Helsinek až po Soluň, eh, Lisabon až Lüneburg a eh, doufám, že se o vaší pozornosti dovíme. Samozřejmě máme také zajištěno tlumočení a proto bych vás chtěl požádat, abyste všichni hovořili zřetelně a pomalu, tak aby tlumočníci mohli kvalitně tlumočit. Máme tady jednu výměnu v rámci ENF. Pan Lančíny nahradí, nahradí pana Salviniho. A teď se dostáváme k bodu číslo 3. A zde jde o dohodu mezi EU a Mexikem. Jde o modernizaci této dohody. 21. dubna byly hm, dohodnuty nové záležitosti nedaleko hanoverského trhu protože Mexiko je partnerem hanoverského veletrhu a proto byla vhodná příležitost informovat o této dohodě a silné vztahy mezi Evropskou unii a Mexikem zveřejnit nebo um, potom také v době, Hmm. nečekaných kroků pana Trumpa jsme signalizovali, že chceme obchodní systém, fungující obchod a myslím si, že to je správné. Máme zde několik hostů v rámci tohoto bodu. Nejprve bych chtěl uvítat pana nového velvyslance Mexika u Evropské unie. Je to pan Escanero. Vítám vás mezi námi. Dále vítám hlavního vyjednavače za Mexiko, pana Gera, a potom také hlavní eh, vyjednavačku za Evropskou unii, hmm, paní Gero. Máme tady také, eh, paní Koenig, pardon, máme tady také stáleho zpravodaje eh, pro otázky Mexika, a to je paní Rodríguez Pinero. Nejprve bych chtěl slovo udělit paní König, aby nás informovala o této dohodě a o tom, co v zásadě znamená. Oč jde a aby nám řekla také něco k časovému horizontu. Děkuji, pane předsedo. Jsem velmi potěšena, že mohu být mezi vámi a myslím, že jsme velmi potěšení, že se nám 21. dubna podařilo dosáhnout této dohody ve vyjednávání EU-Mexiko. Toto vyjednávání trvá zhruba dva roky a to je velmi krátká doba, takže velmi eh, rychlé a dobré vyjednávání a my jsme velmi potěšeni, že se nám podařilo tyto věci uzavřít a hanoverský veletrh jistě přispěl k tomu, že jsme dospěli eh, k těmto závěrům. Je zřejmé, že Evropská unie a Mexiko velmi usilují o posílení mezinárodního obchodního systému, přejí si dobrou dohodu, eh, která umožní další rozvoj obchodu eh, a prospěje vylepšení atmosféry, eh, která doznala velkých výzev v poslední době, tak jak zmínil pan předseda. Mm, Zveřejnili jsme eh, v zásadě eh, dohodu i většinu toho textu a závěry. Máme ještě několik textů, které nebyly zveřejněny, ale pracujeme na tom a jak si jistě pamatujete eh, z jiných dohod, tak se eh, pracuje na posledních detailech, které jsou dotahovány v posledních minutách. A, a eh, tady to vyjednávání proběhlo během doby kratší než jsou dva roky, takže je tam celá řada podrobností, které je třeba pročistit, pokud jde eh, o časový plán, eh, seznamy GI a tak dále. Ale chtěla bych vás ujistit, že to, na čem jsme se v zásadě v rámci dohody eh, shodli, jsou všechny důležité politické detaily a není nic, co by bylo nedořešeno a co by narušovalo rovnováhu jedním či druhým směrem, pokud jde eh, o to, o čem jsme vyjednávali. V této dohodě jsme dosáhli ambiciozních cílů. My jsme předtím již měli dohodu, která dobře fungovala, jak si jistě pamatujete, ale byly tam určité nedostatky, protože se tam eh, ne, ne, nepokrývalo to všechny věci, které obvykle takové dohody eh, zahrnují. Ehm, Týkalo se to zemědělských produktů, takže to bylo něco, co jsme eh, v každém případě chtěli modernizovat. Za druhé to bylo odvětví služeb, kde došlo v Mexiku k zásadním reformám a my jsme je chtěli zahnout do nové dohody a chtěli jsme eh, zohlednit eh, liberalizaci, která tam proběhla. A pokud jde o toto téma, došlo ke změnám také v oblasti námořních služeb, v oblasti energie, surovin, telekomunikací a to jsou velmi důležitá odvětví pro eh, evropské obchodníky. Dále máme také velmi dobře rozvinutou eh, kapitolu ohledně investic, kde máme velmi dobré výsledky Mexiko. Eh, potvrdilo velmi brzy, že je ochotno spolupracovat v rámci Eh, nového eh, investičního eh, systému, pokud je tedy o investiční soud a také tam máme velmi dobré, dobrá pravidla, pokud o investice a s Mexikem jsme se shodli na tom, že budeme i nadále spolupracovat v rámci vícestraného systému soudu pro investice. A dále jsme se také věnovali netarifním bariérám. Eh, jak víte, tak takových je mnoho po celém světě a je stále důležitější, abychom se s nimi vypořádali a zajistili, že eh, závazky, eh, pokud jde o přístup na trh, nebudou narušovány jinými pravidly. Pokud jde o tyto bariéry a v tomto kontextu, je pro nás velmi e, důležité právo regulovat a obezřetnostní princip, což jsou klíčové aspekty. Chceme zabránit netarifním bariérám, ale samozřejmě existují některé netarifní bariéry, které jsou přesto důležité pro ochranu našich spotřebitelů. Jakmile e, tedy dojde k volnému obchodu. Sledovali jsme také tyto bariéry, například pokud jde o sanitární a fitosanitární oblast, kde byla celá řada eh, bodů eh, již v rámci té současné eh, dohody a zároveň jsme s Mexikem měli velmi dobré dohody vedle vyjednávání o této úmluvě a tam se nám podařilo vyřešit věci v oblasti SPS, které hrály roli během vyjednávání. Takže nejen, že máme nová pravidla v rámci dohody, ale zajistili jsme také, že tato dohoda bude fungovat, nebo ta současná eh, existující dohoda bude velmi dobře fungovat, pokud jde o otázky SPS a obchodování se zemědělskými produkty. Dohoda také vytváří rovné podmínky, pokud jde o eh, autorské právo a jeho ochranu. Budeme mít eh, lepší spolupráci, abychom mohli potírat nekalé postupy a samozřejmě také v oblasti ochrany autorského práva jsme dosáhli také dobrého výsledku, pokud jde o geografická označení, kde máme asi 340 evropských GI a jak si jistě pamatujete z jiných dohod, tak eh, jsme s Mexikem jednali o zvláštních geografických označení, kde eh, máme eh, nebo kde existuje eh, legitimní dlouhodobý zavedený obchod a my jsme tam hledali řešení, abychom ošetřili celou řadu GI, tak aby mexičtí producenti a spotřebitelé měli zachovány své specifické zájmy a mm, zohlednili jsme jejich eh, konkrétní eh, důvody pro produkci těchto eh, GI zeměpisných, tedy produktů se zeměpisným označením. Jsme tam také věci, které v těch dřívějších dohodách nebyly. Ehm, Máme tam eh, některé eh, tarifní záležitosti, kde chráníme věci, které jsou důležité pro Evropskou unii a ze strany Mexika. Eh, tam také existují obdobné záležitosti, ale jinak jsme, získali přístup třeba pokud jde o vepřové a nebo kuřecí maso od drůbež a dále tam byla ještě jedna oblast, kde hm, to bylo složité, když jsme chtěli celou věc uzavřít v únoru, zejména pokud jde o automobilové odvětví. To je samozřejmě pro Evropskou unii a její obchod nesmírně důležité, ale eh, bylo to důležité také pro Mexiko a nakonec se nám podařilo nalézt řešení, pokud jde eh, o pravidla původu. A my tady máme 45, eh, eh, zachováno 45 eh, úroveň zboží mimo pravidla původu a podle našeho hodnocení je to velmi kvalitní výsledek pro obě strany a myslíme si, že pokud jde o evropský automobilový průmysl, tak jsou zachovány jeho zájmy velmi dobře a eh, dále pokud jde o subfederální úroveň, tak tam některé věci nebyly pokryty tou předchozí dohodou. My jsme o tom s Mexikem velmi dlouho jednali a předtím e, se k ničemu takovému Mexiko nikdy dříve na této úrovni nezavázalo a proto je tedy potřeba, nebo bylo potřeba to nějakým způsobem ošetřit a kvůli tomu, že vyjednávání probíhalo velmi rychle a také bez pochyby, protože se blíží volby, tak Mexiko se rozhodlo zahájit vyjednávání eh, se státy, aby získalo jejich dohody, aby dosáhlo přístupu na trh, pokud je o zadávání zakázek eh, do určité eh, úrovně HDP v mexických státech. Tento proces nadále trvá a probíhá a pravděpodobně bude dokončen do konce roku 2019, v nejlepším případě. Ovšem každopádně um, to bude dříve, než se nám podaří provést všechnu tu technickou práci, překlady a tak dále. A uh, to je pro nás samozřejmě velice důležité, důležité pro Evropský parlament i členské státy a my samozřejmě budeme i nadále v tomto procesu pokračovat. Když se podíváme na kapitolu eh, rozvoje, vývoje, ta je pro nás zvláště důležitá. Jako eh, Obvykle legislativní právo je součástí této kapitoly, zrovna tak jako obezřetnostní princip. Eh, princip máme závazky vůči umluvám Mezinárodní organizace práce, a stále se snažíme ratifikovat eh, zbylé eh, úmluvy, jak asi víte, 98 ILO, eh, tu Mexiko ještě neratifikovalo a v Senátu vysí už určitou dobu tento návrh v Mexiku. My to budeme sledovat a doufejme, že dojde k pozitivnímu vývoji směrem k ratifikaci i této úmluvy. také si přejeme provádět eh, úmluvy Mezinárodní na ochranu životního prostředí, úmluvy o obchodu a změně klimatu, včetně dohody z Paříže, trvalé, trvalé udržitelné dodavatelské řetězce, eh, ochranu eh, moří, a legální obchod volně žijícími zvířaty. A také, jako je obvykle, provádění kapitoly TST se bude provádět pomocí konzultací i panelu expertů a prezentací zpráv. V tomto kontextu chci také zmínit, že v této dohodě, což je asociační dohoda a ta má ještě také politickou část, domácí poradní skupina bude zkoumat celou tuto dohodu asociační, tak jako tomu bylo v minulosti, ale budou mít i příležitost hovořit relevantní body v celé této dohodě, což si myslíme, že je velice pozitivní vývoj. A potom ještě existují na obou stranách mechanismy občanské společnosti a tak dále. Důležité je také to, že úplně poprvé máme dodatek o boji proti korupci a o postupech, které bojují proti korupci. Tady nám jde i o principy v mezinárodních úmluvách, eh, které podepsalo jak Mexiko, tak Evropská unie eh, v rámci OSN, ale i co se týče agendy 2030 pro trvale udržitelný rozvoj, a jedná se i o různé principy G20. Provádění e, dodatku o boji proti korupci se také bude realizovat pomocí konzultací. Bude tam e, možnost konzultovat s nestrannými mezinárodními experty a mohou být vydávány zprávy. Takže to je podle nás dobrý výsledek. A poprvé ho bylo dosaženo s Mexikem. A teď, eh, jak to bude vypadat v budoucnosti. Ty výsledky, jež jsme v té dohodě dosáhli, pokrývají vlastně všechno důležité, ale stále ještě zbývá dopracovat detaily. Debaty o těchto podrobnostech zaberou ještě dalších několik týdnů, potom přejdeme k tedy k pročišťování z právního hlediska také budeme pracovat rychle a efektivně, ale většinou to zabere několik měsíců. Záleží na tom, jak eh, rychle se obě dvě strany dokáží dohodnout. Potom eh, předáme dohody k překladu, to normálně také nějakou dobu zabere. Takže co se týče harmonogramu, Eh, budeme chtít uzavřít revize technických debat v rámci několika měsíců. Doufejme, pak přejdeme tedy k tomu eh, k finalizaci právních detailů. Doufejme, že se nám to podaří do konce letošního roku. Ovšem vždycky záleží na tom, jak obtížná eh, tato část bude a překlad také většinou zabere nějakých pět až šest měsíců, někdy i déle, což znamená, že Eh, finální dohodu pravděpodobně budeme schopni eh, členským státům a Evropskému parlamentu prezentovat někdy během roku 2019. Samozřejmě se snažíme pracovat co nejrychleji, ale existují limity nejen kapacitní, ale i substantivní, co se týče těch různých fází práce. Tolik asi eh, ode mě a ráda posléze odpovím na otázky. Děkuji paní Kenigové. Mám ještě jednu otázku. Chystáte se prezentovat také tu část o obchodu e, zboží a služeb a v rámci obecného přístupu, nebo bylo by možné tam dosáhnout jiné rychlosti? Myslíte, myslíte tak, aby ten proces, co se týče té obecné části, se dal urychlit a potom ta investiční část, že by probíhala eh, trochu pomaleji? Děkuji, to je dobrá otázka. Vzhledem k tomu, že jde o asociační dohodu, celá ta dohoda bude prezentována jako celek v rámci eh, rady i vůči parlamentu. Děkuji. Teď dám tedy slovo našemu stálému zpravodaji pan Piněrovi. Děkuji, pane předsedo. Já chci nejprve přivítat mexického velvyslance a jeho tým a také paní Koenig a Herting z komise. Všichni se jistě shodneme na tom, že tato dohoda principiální přichází ve vhodnou dobu, protože s touto dohodou EU a Mexiko vydávají jasnou společnou zprávu zbytku svět, světa. Někteří se teď uchylují k protekcionismu a chystají se eh, zahájit obchodní eh, válku, o níž všichni víme, jak začíná, ale nikdo neví, jak skončí. Eh, z této dohody jasně vyplývá závazek jak náš, tak Mexika eh, ke spravedlivým eh, pravidlům mezinárodního obchodu a to jistě zlepší naše vztahy s Mexikem. Poslední obchodní dohoda s Mexikem byla v roce 1997. Myslím, že vydáme dobrý příklad i pro celou Jižní Ameriku a také to posílí náš vliv na mezinárodních fórech. Chci poukázat na jedno číslo, o němž se nečasto mluví, a to je to, že obchod s Latinskou Amerikou eh, dohromady představuje 25 eh, globální populace a 25 globálního HDP. Mexiko je druhou největší zemí Latinské Ameriky, co se týče počtu obyvatel i z hlediska ekonomického a proto bychom měli prohlubovat a zlepšovat naše ekonomické obchodní vztahy a využívat je na mezinárodních fórech ke spolupráci na spravedlivější globalizaci. Chci pochválit úsilí Mexika to, jak eh, reagovalo na eh, obtížné otázky a zastávalo stanoviska, která jsou velice odlišná od minulosti. Hovořím třeba o investiční politice, kterou my hájíme za hm, Evropský parlament a neodpovídalo to původnímu stanovisku Mexika, které se týkalo, to se týkalo arbitrace a, a také co se týče uznávání zeměpisných označení eh, původu. Tady v Mexiko eh, mělo velice pozitivní přístup, na to chci, eh, na to chci poukázat a ta spolupráce je pozitivní. Dva roky není dlouhá doba, eh, chceme-li rozšířit a modernizovat takovouto dohodu. Dovolte, abych poukázala na některé důležité úspěchy této dohady. Poprvé máme eh, součástí této dohody dovětek o boji proti korupci. To je zcela klíčové, protože chceme pomoci Mexiku v boji proti této metle, eh, která eh, hrozí nám všem, Mexiku zvláště. Je důležité společně proti korupci bojovat i proti praní peněz, jak interně, tak na mezinárodní úrovni. Eh, ochrana 240 eh, evropských zeměpisných eh, označení původu na mexickém trhu je velkým úspěchem, stejně jako přístup k veřejným zakázkám, což je v prioritním zájmu Evropské unie. A i závazek otevřít státní zakázky eh, v Mexiku a zbytku světa je důležité. A eh, další novinka v této dohodě je ta, že úplně poprvé v obchodní dohodě budeme mít eh, specifickou kapitolu věnovanou malým a středním podnikům. Obchodní dohody jsou často ve prospěch velkých nadnárodních korporací a často se tvrdí, že to, že to je jediný eh, subjekt, který z nich má užitek, ale není to pravda. Oni často říkají, že tam, kde se usadí, tak si vyřeší veškeré obchodní administrativní problémy. Takže skutečnost, že je tady zvláštní důraz kladen na eh, malé a střední podniky, které vlastně sklízí největší pody z těchto obchodních dohod je velice důležité. Máme tam zabudované nástroje, které zajistí, aby malé a střední podniky skutečně měly prospěch z této dohody. To je zcela zásadní věc, protože obchodní dohody nejsou, se nezapisují pro vyjednavače ani pro vlády. Jde o podporu obchodu v soukromém sektoru a tento posílený dialog a účast občanské společnosti, to vše je také důležité a to je také novinkou, eh, protože občanská společnost se podílela na všech částech této dohody a to je velice důležité, mělo by se to stát referenčním bodem pro všechny ostatní. Nejde jen o zapojení občanské společnosti na kapitole o udržitelném rozvoji, protože tak to bylo do posud. Takže to jsou ty nejdůležitější úspěchy. Jsou to témata, která vždy byla prioritami Evropského parlamentu, což je dobré, ale eh, přetrvávají ještě některé negativní záležitosti. Ku příkladu v kapitole o udržitelném rozvoji Jde o to, jestli budeme stejným, stejnou měrou respektovat sociální, ekologická a pracovní práva, jako třeba je to v dohodě s Kanadou. Mexiko, jak paní König správně řekla, ještě neratifikovalo umluvu Mezinárodní organizace práce z roku 1998. O to ale nejde. Jde především o to, Nejde jen o to, abychom obchodovali snadněji obchodem, eh, eh, službami a zbožím. Jde také o to, abych tato obchoda vytvářela pracovní místa, a důležité jsou také sociální, ekologické a pracovní podmínky, za nichž se toto zboží vyrábí nebo tyto produkty. Takže je důležité, aby Mexiko ratifikovalo tu úmluvu ILO z roku 98. Zeměpisné označení původu, o tom už jsem se zmínila. A to bude pro Mexiko pozitivní, protože Oni mají spíše systém obchodních značek než zeměpisné označení původu, takže toto je důležitá, důležitý úspěch. Ale převažují i problémy, protože některé, některé eh, zeměpisné označení původu, ku příkladu sír manchego, eh, a třeba další síry, které pocházejí z Francie. Tady musíme být velice podezřetní, aby eh, zákazníci přesně věděli, odkud ten sír pochází. Ku příkladu. Sír manchego se dá vyrábět i v Mexiku, ale to není úplně ten stejný sír, který se potom vyrábí v Casilla de Mancha ve Španělsku. Takže je potřeba, aby zákazník už na značení na obalu viděl, odkud produkt eh, pochází. Takže to mě vede k eh, mé otázce, jakým způsobem budeme chtít zajistit, aby zeměpisná označení byla odpovídajícím způsobem chráněna. Paní Koenig řekla, že vše, co je z politického hlediska důležité, je už součástí dohody. Já si nejsem zcela jistá, že všechny politické aspekty tam skutečně jsou obsaženy obchodní dohoda eh, v 21. století musí pokrývat opravdu úplně všechny. Je potřeba tam mít i eh, dodatek o rovnosti mužů a žen. Není možné vylučovat 50 populace. A eh, dalším důležitým aspektem je, je článek o lidských právech. My tam máme důležitý článek o trvale udržitelném rozvoji, ale mě velice znepokojuje skutečnost, že ta asociační dohoda není zveřejněna, není veřejná. Je pravda, že většina kapitol této dohody že většina, že většina obchodních dohod se zveřejňuje, ale tato dohoda eh, se zveřejňovat nebude. Eh, eh, judgment about the process. Děkuji za tento první mm, prezentaci tomu procesu. Teď dáme slovo stínovým zpravodajům a pak kolegům dalším. Pokusme se být co nejstručnější, řekněme dvě minuty. EPP, pan Fíza e, zastupuje ho někdo? Nezastupuje. Hm, Klaklin také. Tady není Dita za Alde. Děkuji, pane předsedo. Také já chci pogratulovat komisi eh, k tomuto výsledku. Je to důležitý signál, který teď vysílá Evropská unie, že se nám podařilo modernizovat dohodu s Mexikem a že my stále obhavujeme liberalizaci obchodu. Jedna věc, která mě znepokojuje, Pokud chceme um, aktualizovat eh, dohodu, ne, nezohledníme všechny důležité aspekty v 21. století, ale není tam nic o datových tocích eh, s Mexikem, tak to je eh, škoda podle mě, mého názoru. Vzhledem k tomu, že máme zkušenosti s Japonskem z doby před několika měsíci, proč nebylo možné tam dát něco ambicioznějšího k datovým uh, eh, tokům s Mexikem. K časovému harmonogramu mohla by být komise přesnější, jak uh, vidí další postup, vy jste zmínil. Uh, se to překládat, ale kdy předpokládáte, že se ta dohoda bude implementovat. Děkuji Heidi Hautala za zelené. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě je na čase modernizovat dohodu s Mexikem. E, moje frakce ale stále má mnoho otázek. Například, jak to bude svažo, svazovat ruce budoucí vlády. My samozřejmě víme, že ta principiálně byla dohoda uzavřena v volební, během volební kampaně. Volby jsou 1. července. Jaký je tedy manévrovací prostor pro novou vládu? Vzhledem k mm, principiálnímu přístupu k této dohodě. za druhé, pokud eh, dobře eh, vidím té dohodě článek eh, 24 Eh, investor může žádat o kompenzaci i pokud konečná dohoda nikdy nestoupí v platnost. Proč, to, proč tomu tak je? Eh, vy jste eh, podrobně vysvětlili obsah kapitoly o udržitelném rozvoji, ale nejsem úplně spokojena s tím, že tam je velký počet mezinárodních úmluv a očekává se například, Eh, umluva 96 ILO, která není ratifikována, která je klíčová pro udržitelnost eh, dodavatelských řetězců, je skvělé, že tam je se mluví o ochraně eh, fauny a flóry, a udržitelných dodavatelských řetězců a tak dále, ale Eh, stačí prezentace té dohody eh, o tom, aby toto skutečně se aplikovalo. Dále boj proti korupci, praní špinavých peněz jsou důkazy, eh, například činnosti bank, působení bank v oblasti mani, praní špinavých peněz, takže tam zamýšlíte tam nějaké ustanovení proti korupci v těch závěrečných ustanoveních, takže za Gue, Lola. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, komise v minulosti řekla a znovu říká, že obchodní dohody jsou vzájemně výhovné. Eh, ale to lze spochybnit. Kandidát, který ve volbách chce eh, posoudit energetiku, a zdá se, že i toto je důvod, proč to rychle prosadit, aby to sloužilo zájmu EU, takže to není vzájemně výhodné. Já mám otázku na komisi. Podle Lisabonské smlouvy by měla být, um, měly být zprávy o udržitelnosti předtím, než začne jednání. Dopad na udržitelnost ještě ani nezačal, takže jak může být možné, eh, že už máme dohodu? Dále se chci zeptat, na korupci. Je tady velká drogově, eh, drogová zločinnost. Proč toto není eh, eh, o tom klauzule v dohodě s Mexikem? Jak můžete aplikovat sankce? Ratifik standardů ILO v Mexiku. To je také problém. Co budeme dělat s tímto problémem? Vy eh, říkáte, že některé eh, DTS se ještě musí finalizovat. Jak víme, ďábel je vždy v detailech. Můžete nám o tom něco říct, co ještě třeba je projednat? Proto, proč to nebylo finalizováno? Děkuji. Karolín. Děkuji. Také já považuji za pozitivní, že tam je protikorupční klauzule. Eh, ptám se, zda tyto nástroje skutečně lze také prosadit, protože eh, dále klauzule o lidských právech, to je pozitivní. Nevíme ale, jak ten proces vypadá. Když se nějaký postižený přihlásí, že byly, byla jeho uh, práva porušena, tak kam se může obrátit, kdo rozhoduje pak o e, pozastavení obchodních preferencí a je to vůbec součástí řešení sporů. Další ILO e, nebyly všechny ratifikovány. E, my klademe důraz na to, aby to bylo ratifikováno, tedy jak to s tím vypadá. Pak udržit kapitala o udržitelnosti. Jak víte, sankční mechanismy jsou důležité. Známe situaci s žurnalisty, odboráři, NGOs, kteří jsou částečně pro následování vraždění a nejsou tam sankční mechanismy. Hmm. Takhle nemůžeme chránit práva pracujících ani životní prostředí. Náš bývalý kolega Nosra tehdy eh, za toto byl zodpovědný a tvrdil, že eh, je sankční mechanismus, bohužel z něho nic nezbylo. Jak tedy chránit tato práva, když tam nejsou žádné sankce? A také princip prevence není v kapitole udržitelnosti, to znamená, že ani tady jsou sotva nějaké možnosti, pokud eh, dojde k porušení, jak to tedy sankcionovat. To jsou moje otázky. Děkuji, Maria Arena. Děkuji. Já mám stejnou otázku, co se týče voleb prvního července. Jaká bude manévrovací marže, pokud se změní um, situace v, v jednání této, této smlouvy? Myslím, že tam musíme nechat manévrovací prostor, když tam bude nový zvolený za politický zástupce, který se neúčastnil jednání. Dále, nové um, posouzení. Eh, když máme dohodu s, eh, s a tam je, jsou otázky bezpečnosti práce, mm, dětské práce a podobně, kdy se pracující pokouší podat stížnost, že zaměstnavatel nerespektuje tu paralelní dohodu, ale nejsou tam dostatečné, předpokládány dostatečné aplikovatelné sankce. Uvažujete, eh, že eh, o tom v tomto případě? Já vím, že 20. května byla diskuse o nové struktuře obchodních dohod. Eh, budete pracovat i nadále na smíšené dohodě o, s kapitolou o investicích nebo navrhnete oddělení těch ustanovení? Jak eh, se zdá, tak travujete jenom na ICS, které je v dohodě s Kanadou. Tam jste se eh, zavázali zlepšit to, co existuje s Kanadou hmm, co z kapitole udržitelném rozho- rozvoje, tam jste také e, navrhovali pokroky a tady máte pocit, že fungujete podle statusu quo, takže jaké pokroky jsou tam? Joachim Schuster, děkuji. Děkuji, já budu velice stručný, protože mnoho již tady bylo řečeno. Je to podmínkou, že aby byla schválena ta umluva ILO předtím, než ta dohoda stoupí v platnost, anebo je, ehm, jsou možné, nebo se jenom předpokládá, že se to nějak bude řešit dál. Co se týče možno, schopnosti to prosadit, no tady dlouhá diskuse s komisí o prosadilnosti Eh, kapitolu udržitelnosti v dohodách s obchodu. Co se zlepšilo tady ve, s Mexikem ve srovnání s dosavadními eh, obchodními dohodami? Děkuji, pan Lubich. Děkuji. Myslím, že jedna z těch otázek. Eh, víme, že je společné výzkumné centrum v Seville. Existují um, indikace, že eh, zájemné toky eh, zlepšit, takže víme, že eh, došlo k určitým úspěchu, tam bylo vytváření pracovních míst. V jiném případě tady by se to mělo spočítat. My spoleháme na to, že při prosazování všech těch předpisů, které tady jsou, tak samozřejmě Eh, důvěřujeme mexickým soudům. Ovšem, eh, dovedete si představit, že by tyto problémy s, s těmi arbitrážními soudy nastaly, které některé eh, kruhy odmítají? A poslední je paní Žame. Pokusím se být stručná. Je zřejmé, že ehm, ehm, to sdělení, ehm, e, které tady z toho vyplývá, je velice důležité pro náš sektor e, hovězího seta, Mercosur a tak dále e, se velmi dotýkají této oblasti, mm, tím spíše, že ta pravidla nejsou stejná pro všechny Například je stále více antibiotik nebo třeba masokostních mouček. Ty jsou v Evropě zakázány, ale v Mexiku se to používá. A to potom e, způsobuje ty problémy e, zdravotní, fitosanitární, sanitární a hraje tam roli také obezřetnostní princip. Je tady také problém eh, dosledovatelnosti, označování a tak dále. A samozřejmě je tady také korupce eh, a označování etiketami. Eh, tady to je problém, pokud jde o ty produkty dovezené z Mexika. A toto označování by mělo podléhat soudnímu postupu, ale tady je nepříznivý soudní postup. My tady hmm, Eh, pokud jde o USA a Kanada, tak tam eh, jsme velmi ztratili to, co jsme potřebovali. A, a eh, já si myslím, že premiér, pokud jde o setu, řekl, že označování produktů je způsobem, jak informovat spotřebateli a bylo řečeno, že tento přístup musí být zkoumán s velkou obezřetností, protože tady je problém Eh, s principem nediskriminace. Podle našeho názoru tady máme obezřetnostní princip, který by neměl být eh, zanedbáván, je pro nás zásadní. To jsou věci, které jsem zde chtěla zmínit, chci, abyste to vyjasnila, protože my musíme vědět, o jaké cíle vám jde. Tak, jak říkal náš zpravodaj, spotřebitel tady nesmí být uváděn v omyl, ať už eh, se to týká jeho Eh, zdraví, označování produktů, anebo mm, pohý, eh, pohá otázka jich, jeho preferencí. Děkuji a já bych nyní vyzval pana Eskanera, aby si vzal slovo. Maximálně na pět minut, prosím. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych vám chtěl poděkovat, stejně tak jako členům vašeho výboru, za to, že mi poskytujete tuto možnost sledovat eh, vaše zasedání, vaše úvahy a krátce promluvit. Jako velvyslanec Mexika u Evropské unie jsem velmi vděčný, že se mohu účastnit tohoto zasedání. Je to první zasedání tohoto výboru a po uzavření této zásadní dohody nebo těch základních kroků k té dohodě, je toto velmi důležité setkání, pokud jde o posílení eh, strategické eh, politické eh, provázanosti nebo asociace Evropské unie a Mexika. Toto je velmi celistvá dohoda a ambiciózní, inovativní. Zahrnuje tři aspekty. Za prvé posílení politického dialogu, Eh, strukturování politického dialogu na nejvyšší úrovni a tímto způsobem má být posílena naše spolupráce, zapojení poslanců a občanské společnosti na obou stranách. je důležité pro bilaterální vztahy Mexika a EU. Důležité ovšem je také to, abychom společně řešili celosvětové výzvy. Jde o mír, bezpečnost a udržitelný ekonomický rozvoj. Spolupráce je v této dohodě posílena tak, abychom získali platformu pro novou spolupráci a abychom naše úsilí e, v soukromé i veřejné oblasti mohli spojit i vědecko-technické oblasti abychom potom také třístraně spolupracovali s dalšími regiony. V tomto směru můžeme využívat naše společné lidské zdroje ve společném zájmu. Pokud je o ekonomickou oblast, nabízí tato dohoda velké příležitosti, aby trhy získali eh, vzájemně přístup do druhého regionu, tak aby bylo možné zvýšit investice a to je velmi důležité pro, zejména pro malé a střední podniky. Můžeme říci, že tato dohoda přináší pozitivní dopady pro obě strany. Obě dvě strany z ní budou mít prospěch, bude možné posílit mezinárodní rozvoj, bude možné naše vztahy diverzifikovat a tímto způsobem Můžeme spolupráci Evropské unie a Mexika vylepšit na mezinárodní scéně. Ovšem je tady zřejmá jedna věc a to, jak důležitý je volný obchod. Volný obchod, který se zde uspůsobuje cíli udržitelného rozvoje a sociální inkluzi. To je velmi silný signál ve prospěch multilateralismu, a pro společné utváření pravidel, které musí dodržovat všechny strany. Je to jasný signál pro mezinárodní společenství o tom, že Evropská unie a Mexiko jsou partnery, kteří společně usilují o celosvětové utváření udržitelného spravedlivého rozvoje, usilují o spravedlivější svět svět, kde společně chceme překonávat výzvy, kterým sto, čelíme všichni. Svět se totiž neustále mění, mění se uh, poměry sil a Mexiko vám chce být k dispozici, abychom spolupracovali s vaším eh, výborem a posilovali vztahy mezi Evropskou unii a Mexikem a prokázali, Eh, že chceme spolupracovat a budeme eh, se těšit na společné setkání na počátku června v Mexiku, eh, tedy kdy nás navštíví váš výbor pro zahraniční, zále, zahraniční obchod a Eh, pan Santiago Fisas eh, společně eh, s vaší kolegyní nás navštíví a my se již velmi těšíme na jejich přítomnost. Myslíme si, že to bude bez pochyby velice důležité pro posílení našich vzájemných vztahů. Pane předsedo, myslím si, že to by pro tento okamžik již bylo vše. A rád bych ještě předal slovo panu Sesankérovi, obchodnímu ataše našeho velvyslanectví. Jak jste se již zmínil, on je tím, kdo je zodpovědný za technické záležitosti v rámci této dohody mezi Evropskou unii a Mexikem. Velmi vám děkuji za pozornost. Děkuji. Myslím si, že okamžik, kdy je uzavírána tato dohoda, je nesmírně důležitý, nejen kvůli celosvětovému obchodnímu kontextu, ale i z toho důvodu, že v tuto chvíli uh, máme ten dojem, že můžeme prioritně jednat s Evropskou unii. Uh, nám se podařilo tady dosáhnout ambiciozních cílů, pokud je o přístup nad pro služby a zboží a pro veřejné zakázky. Důležité je také to, že jsme zohlednili věci, které byly citlivé pro obě strany. Paní eh, Rodriguez již na to upozornila. Pokud jde o Mexiko, tak tam jsme opravdu museli vyvinout velké úsilí, pokud jde o inovativní oblasti, eh, kde eh, jsme eh, pochopili, jak je důležité pro Evropskou unii dohodnout se na těchto otázkách. A i když je to pro nás nová půda, neznámý terén, tak se nám podařilo vyjít vám vstříc. Byly to otázky ochrany investic, podobně jako v rámci CETA. Mnohé země Eh, to neakceptovali a my tím, že jsme na to přistoupili, ukazujeme, že máme velkou důvěru v Evropskou unii. Při vyjednávání v oblasti zakázek eh, jsme řešili důležité věci, kde bychom, kde jsme tedy eh, udělali určité kroky, ale ne pro všechny státy. To bychom chtěli nyní změnit a dotáhnout do konce. Obě strany, Mexiko i Evropská unie, mají eh, nástroje pro obchodování s lihovinami. To již fungovalo v minulosti, ovšem v současnosti se to ještě rozšiřuje, ještě i na další potraviny. Máme asi 300 dalších produktů vedle lihovin a eh, na to vše se vztahuje ochrany mechanismus. Je to 20 produktů eh, mexických, eh, jinak eh, potraviny a jednak nějaké řemeslné produkty a také v oblasti zemědělství jistě dosáhneme pokroku. Budeme pokračovat v strukturálních reformách v oblasti energií a telekomunikací v Mexiku. A dále budeme sledovat cíle udržitelnosti Vydáme dotace na tyto cíle, budeme potírat korupci a podporovat malé a střední podniky, chránit eh, živočichy. A to je jenom několik oblastí, nevyjmenuji je všechny. A jak říkal pan velvyslanec, jsme k dispozici vašemu výboru, chceme s vámi spolupracovat, chceme odpovídat na všechny vaše obavy nebo otázky v souvislosti s tímto vyjednáváním. Dále bych eh, rád eh, vystvihnul vynikající práci vyjednavačů. Vaše práce byla zásadní pro dotažení do konce této dohody. Děkuji. Thanks a lot and thanks. Děkuji. Děkuji za tuto eh, vlídnou nabídku podporovat naše spolupráci. Máme eh, celou řadu otázek a připomínek a předtím, než dám slovo paní König, tak bych chtěl vyzvat pana Ponce, CEAS, aby nám poskytl stručný náhled na politickou část eh, této dohody, protože tady samozřejmě s tím souvisí četné aspekty. Sí, muchas gracias, eh, señor presidente. Děkuji, pane předsedo. Já budu velmi stručný, protože si myslím, že tady v podstatě již zaznělo vše ale myslím si, že je důležité ty věci vyslovit a já jsem velmi potěšen, že došlo k velkému pokroku v rámci všech pilířů této dohody. Je to globální dohoda, která se skládá z několika kapitol, konkrétně tedy e, ze čtyř, jsou tam politické otázky, obchodní otázky a já si myslím, že se nám podařilo dosáhnout dobrého pokroku v různých kapitolách a jsem velmi potěšen, že to dnes mohu říci. Eh, mě zajímá zejména ta otázka spolupráce a politická kapitola. Myslím, že minulý rok jsme na tom odvedli velmi dobrou práci a jsem potěšen, že je zde také dohoda o obchodu. Ta byla dosažena 21. dubna, jak tady již zaznělo. Je to velký krok vpřed. Zatím ještě zůstávají nedořešeny některé technické záležitosti, Budeme mm, dále také pracovat na institucionálních aspektech, ovšem doufáme, jak tady zaznělo, že dosáhneme dohodu, a to zejména v těch otevřených věcech během příštích týdnů. A samozřejmě platí, že nic není dohodnuto, dokud není dohodnuto vše. a pak budou následovat další procesní kroky, ve kterých bude sehrávat významnou roli právě Evropský parlament. Pokud tedy budete mít nějaké otázky, tak je prosím neváhejte položit. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem poslancům za dobré a mnohé otázky. Nejprve obchod a trvalé udržitelný rozvoj. Ano, závazek v této kapitole, která je online, co se týče sociálních, pracovních a ekologických podmínek, to je všechno tam stanoveno, ale máme řadu posilovacích ustanovení i v této dohodě, ku příkladu účinné provádění dohody z Paříže, rozšíření působnosti mechanismu občanské společnosti, která má pokrývat celou dohodu, konkrétní ustanovení o dopadu obchodu na biologickou rozmanitost a je tam také samostatný článek o společenské odpovědnosti firem. Takže to vše je posíleno v dohodě EU-Mexiko, když to e, porovnáte s dohodou SETA. Co se týče mechanismu vynucování a tato debata už se vede dlouho, na mnoha různých zasedáních, včetně zasedání s, komisař, s komisařem, komisařkou. My máme tradiční eh, donucovací mechanismy, tak jako v jiných obchodních dohodách, tam patří tedy vynucování na základě spolupráce, ale máme tam i zapojení občanské společnosti přes domácí poradní skupiny, je tam možnost povolat panel expertů, a také je možnost zveřejňovat zprávy. Komise je pevně přesvědčena, že toto je nejlepší způsob, jak vynucovat závazky v oblasti trvalé udržitelného rozvoje a že to má lepší naději na zlepšení situace než systém eh, založený na sankcích. My v jiných obchodních eh, smlouvách také nemáme zakomponovány sankce, tak, jak, tak jako to mají USA, a je obtížné prokázat, že obchod samotný vlastně by měl mít nějaký dopad na udržitelný rozvoj, třeba v umluvách eh, Světové organizace práce. Takže to je jeden z hlavních problémů systému založeného na sankcích. A mimo to, podle nás je mnohem pravděpodobnější, že se dočkáme pozitivního vývoje, bude-li přístup založen na spolupráci. A skutečnost, že ten přístup je založen na spolupráci, že ty zprávy je možné zveřejnit, že se povede otevřená debata o všem, co se týče této otázky eh, v této kapitole. To samo může eh, zlepšit provádění. Co se týče označení původu, to řeknu zcela otevřeně. A, a uh, uveďme tady uh, sír manchego, je, jiný je z Mexika, jiný ze Španělska, Eh, španělský se eh, vyrábí z ovčího mléka, mexický z kravského mléka. V Mexiku je možnost prodávat sír manchego ze Španělska a, a i mexický sír manchego. Ovšem mexický sír manchego nesmí mít žádné grafické označení, které by mátlo spotřebitele, že se jedná o španělský sír, třeba vlajku eh, a nebo nějaké písemné označení. Takže to vede k větší jasnosti pro eh, spotřebitele. Co se týče Evropské unie, eh, je to naše legislativa zeměpisných označení Manchego, z které se prodává v Evropě, je pouze španělské mančego podle našich pravidel označení zeměpisného původu. Takže to je platí i pro další produkty se zeměpisným označením, kde jsme eh, provedli specifické přizpůsobení nebo jsme zavedli flexibilitu. Jedná se o pouze několik málo produktů a my chceme zajistit, aby eh, nevzniklo riziko zmatení spotřebitele o jaký produkt se jedná, který kupuje, takže značení je velmi důležité. A co se týče ještě značení, eh, dohoda eh, zavádí společnou kázeň, co se týče Eh, co se týče eh, značení a ta je v souladu eh, s legislativou EU, takže by nemělo vzniknout riziko, že produkt bude značen tak, že by to nebylo v souladu s evropskou legislativou. A co se týče mexických produktů, které se dovážejí na evropské trhy, i ty musí plně plně eh, tedy eh, splňovat eh, evropská pravidla a princip předběžné opatrnosti je také součástí kapitoly SPS. Co se týče datových toků, to je režim jednotné platby, co se týče datových toků, komise se přihlásila tedy k závazku vůči, co se týče datových toků ještě se o tom debatuje s členskými státy a s Evropským parlamentem. Prozatím jsme ještě eh, neměli čas navrh, navrhnout eh, tedy něco nového. Mexiku máme dodatek v dohodě, eh, z něhož vyplývá, že jakmile budeme hotovi s interními debatami a dohoda vstoupí v platnost, že předložíme revidovaný návrh a znovu odstartujeme debatu s Mexikem. V té dohodě se mluví o období eh, třech let, ale eh, můžeme to udělat i dříve. Co se týče provádění, to záleží na tom, jak rychle zvládneme finalizovat práci na smlouvě, jak eh, dokončíme právní finalizaci. Nikdy není jasné, jak dlouho to bude trvat. Může to trvat dva měsíce, a to platí i pro mexickou stranu. Tam skutečně se textu věnuje e, mnoho lidí, ale může to zabrat i až 6 měsíců. Snažíme se pracovat o všem, co nejrychleji. E, v Mexiku e, se chystají volby 1. července. Současná vláda bude fungovat do konce listopadu a my se budeme snažit stihnout maximum do této doby ale nemyslím si, že můžeme rozumně očekávat, že bychom dohodu členským státům mohli předložit dříve než v druhé polovině 2019, protože ještě je potřeba eh, realizovat překlad. Samozřejmě bude dobré, když se nám to podaří zvládnout dříve, než jsme si mysleli jestli, jsou, jestli budou rucenové vlády vázány. To je otázka. Ta dohoda na straně naší také ještě nebyla ratifikována, takže co se týče nové vlády, na to by měl spíše odpovědět kolega z Mexika. Jistě se nová vláda nějakým způsobem postaví k té sjednané dohodě a jejímu aktuálnímu znění. jestli je oboustranně výhodná. Ano, eh, o dohodě jednali dvě strany a asi stojí za zmínku, že my tu dohodu považujeme za prospěšnou pro Evropskou unii a jistě i mexická strana vyjednala dohodu, která bude prospěšná i pro Mexiku. Jak jsem řekla, cílem dohody je něco, co přináší příležitost pro obě strany zvýšit obchodu, obchod a investice. Na to navazovala otázka na stávající dohodu, která je v platnosti. Když se podíváte na osud stávající dohody, tak vidíme, že obchod eh, v oblasti služeb za posledních 15 let se strojnásobil mezi námi a Mexikem a byli jsme svědky 7% nárůstu obchodu s božím každoročně což je vyšší nárůst, než jak je tomu v obchodu s jinými zeměmi. Takže i současná smlouva funguje dobře, ale až budou platit nová ustanovení, tak se to ještě zlepší, dohoda bude prospěšná a obě strany. Hodnocení eh, dohody o trvalé udržitelnosti. Na tom pracujeme paralelně. Vzhledem k tomu, že ta dohoda byla připravována tak rychle a také vzhledem k nadcházejícím volbám v Mexiku je zájem naskočit do rozjetého vlaku. My sledujeme práci konzultantů, kteří pracují na Eh, trvale udržitelném rozvoji. Čteme ty zprávy v tomto směru a eh, brali jsme v potaz řadu, eh, řadu otázek, na které bylo poukázáno. Bohužel finální část tohoto nebude hotova ještě v červnu, to je nám líto, ale věříme, že to, co bylo, to, co bylo vzneseno v SIA, je vlastně obsaženo i v této dohodě. Co se týče finalizace dohody, my už nehovoříme o nějakých otevřených, nedohodnutých otázkách a oblastech. Hovoříme o politické dohodě a technických podrobnostech právní povahy. To nějaký čas zabere. Máme nastavené plány práce. Ta smlouva má několik eh, set strán a eh, ta práce je velice podrobná, náročná, bude to trvat nějakou dobu oběma stranám, ale, jak jsem řekla, nezbývá žádný nedohodnutý bod, který by dohodu nějakým zásadním způsobem změnil či zvrátil. Co se týče úmluvy mm, Světové organizace práce, Eh, dohoda neobsahuje požadavek ratifikovat tuto úmluvu ILO z roku 98, ale vedeme pozitivní debatu s mexickou stranou a eh, ten vývoj s ratifikací budeme samozřejmě sledovat. To teď eh, vlastně vysí v Senátu v Mexiku. mezinárodní soudní systém, ta e, zásada mezinárodního e, soudního systému, to je velice podobné, jako je v SETA. E, po uzavření dohody SETA se vlastně jsme došli k některým změnám systému ICS, ale věříme, že ten mezinárodní soudní systém je nastaven dobře a, a chceme se dopracovat i e, k vícestranému e, soudnímu systému pro řešení investic. Praní peněz a závazky obsažené v dodatku o boji proti korupci. To je také významné. V oblasti provádění, jak už jsem řekla, hovoříme spíše o konzultaci s experty, vypracovávání zpráv, vynucování je založeno na spolupráci, ale co se týče sankcí a vynucování, prosazování, spíše sledujeme, jak e, funguje interní systém obou stran a také e, sledujeme, jak vypadají mezinárodní závazky, které na sebe vzalo Mexiko i Evropská unie, takže nezakládáme znovu v této dohodě něco, co už by bylo zakotveno v tom mezinárodním smluvním rámci. Uh, tu dohodu, jak jsem řekla, budeme prezentovat jako jeden celek, i když se skládá ze dvou částí. A co se týče rovnosti mužů a žen, v té politické kapitole tam jsou výrazné závazky eh, k respektování mu, rovnosti mužů a žen. Máme 11 probíhajících projektů v oblasti rovnosti mužů a žen. Na nich budeme nadále pracovat v rámci kapitoly eh, TSD, kde je ustanovení o odstraňování diskriminace, i tam diskriminace na pracovišti, ta, i tam můžeme uplatňovat rovnost mužů a žen. A ještě k lidským právům. Tam je propojení, eh, jedná se o asociační dohodu, tak jako tak, takže je, je tam propojení vlastně k zásadním dodatkům eh, o lidských právech v té politické části my posilujeme politický dialog a spolupráci, jak eh, řekl kolega z SVČ, a také jsme se obou straně dohodli posílit spolupráci ve specifických oblastech eh, prevence a boj proti eh, mučení, nucená zmizení, ochrana novinářů a obhájců lidských práv, žen, dětí a dospívajících a lidská práva a obchod. Eh, na tom všem budeme pracovat na té politické straně a to vše je ještě posíleno v politické části té asociační dohody. Takže tím, myslím, se mi snad podařilo vyčerpat eh, nebo odpovědět na všechny otázky, jinak eh, bych ještě odpověděla bilaterálně. Děkuji, paní Janik. Já samozřejmě um, um, velice vážíme, velice zvažujeme stanovisko um, parlamentu. Jistě se vrátíme k té otázce mm, vzhledem ke špatné zkušenosti s Koreou. Za druhé, Eh, co se týče mm, otázky, eh, mm, to znamená dakových, datových toků, eh, kdy mnoho evropských firm převádí data. A není tam jasná odpověď. Ehm, na druhé straně při respektování Eh, ochrany dat No 20. nastoupí z 25. května, tak eh, bychom měli pracovat i na tom. Eh, to je tedy několik poznámek na závěr, protože nás zpravodaj tady není. Jak bylo řečeno, bude mise, která proběhne v červnu, díky které se tomu vrátíme poměrně brzy. Tím uzavíráme bod 3. Bod 4 to je také Latinská Amerika, jednání s Mercosurem. A já jsem rád, že je mezi námi zástupce eh, velvyslanectví Mercosuru, jeho excelence, pan eh, Gauto Fileman, ambasador Paraguaje. Pak je tady Sandra Galina, kterou dobře známe, o, se stavem jednání. Takže prosím. Dobré ráno všem a děkuji za pozvánku na tuto schůzi, takže vás můžeme informovat o posledním vývoji jednání. Teď se dostáváme do závěrečné fáze, doufejme, takže témata jsou poměrně obtížná. Ehm, podstatě ehm, Asuncion v únoru, bylo poslední kolo, které končil, skončilo přes 2. března. Teď máme jenom eh, schůze více eh, specifické na obtížná témata. Myslím, že já dobře jsem si pečlivě eh, vyslechla vaše otázky. Je to eh, skutečně, jde skutečně o to, co je zajímavé pro vás. Jsem ráda, že tady jsou velvyslanci, Roberto, velvyslanec Paraguaje, která má předsednictví, takže jsem rád, že, ráda, že také dostane slovo. Tak to byl nejkratší příspěvek od vás, který jsem kdy slyšel. A nyní Ignacio Salafranca jako stálý zpravodaj má slovo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem právě dorazil, hlasovalo se ve výboru pro zahraniční záležitosti. Nem, neměl jsem možnost eh, vyslechnout naši um, hlavní vyjednavačku, ale chci říci, že vyjednavači komise měli plnou podporu parlamentu. Pokud e, se nemýlím, možná se mýlím, od posledního kola jednání na ministerské úrovni v prosinci v Buenos Aires VTO na konferenci VTO jsme nedostali aktuální informace o tom, jak to postupuje. Mm, jako zpravodaj jsem měl možnost mm, jednat s hlavním vyjednavačem. Jistě by bylo žádoucí ehm, vzhledem ke stavu jednání. Dovolte, abych připomněl, že ehm, Mm, v projevu předsedy komise o stavu jednání zmínil, že chce, aby tato jednání byla dokončena do konce roku. Eh, byly tady eh, různé dokumenty, včetně zprávy Blanco Lopez, eh, bylo v podstatě to samé. Pokud toto nenastane, jak si přejeme, tak je vždy dobré Eh, se zeptat, proč eh, různé strany se obvinují navzájem. Já jsem členem Evropského parlamentu, nejsem tady proto, abych komentoval nebo kritizoval eh, Mercosur jako člen Evropského parlamentu, jako ostatní kolegové v tomto výboru. Mým úkolem je provádět demokratickou kontrolu a sledovat, jak to probíhá. Takže, pane předsedo, Myslím, že něco se tady muselo stát, co se bez ohledu na politickou vůli vysoké představitelky našich obchodních zástupců. Zdá se, že mandát hlavního vědnavače má omezení, především u citlivých produktů. Další věc, eh, základ k jednání Eh, má společné body, kde musíme zlepšit nabídku v době, kdy byla jednání pozastavená. Další bod, pane předsedo, Evropská unie musí mm, eh, respektovat principy volné hospodářské soutěže. My říkáme, že obchod je pokrok a mír, ale nakonec to se uzavíráme. Teď bude nové jednání, které se zaměřuje na velice hmatatelné body, automobilový sektor, označení původu, námořní doprava, kompenzace v citlivých sektorech. A tady mám na mysli primární zboží. Takže, pane předsedo, nemyslím, že bychom měli plítvat časem příliš. Myslím, že to, co potřebujeme dělat, je e, skutečně se to pokusit uzavřít, protože čas letí. Já musím říct, že jsem poměrně unaven e, tím je, že slyším, že je lepší nepostupovat příliš rychle a uzavřít dohodu. Hmm ale, ale budou volby v Paraguaji, Brazílii, Argentíně, evropské volby také. Takže, pane předsedo, že máme obrovskou příležitost, kterou bychom neměli um, promarnit. Vidíme protekcionistické tendence, o tom vám nemusím vyprávět. Bude společné jednání výboru o e, zahraničních věcí a e, mezinárodního obchodu, z jich z USA, takže eh, bych chtěla, bychom byli realisté, co se týče automobilového sektoru a musíme doufat, že se nám to podaří uzavřít. Takže nejdřív stínový zpravodajové, pak další. Dvě minuty by mělo být limit. Nikola Danty. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, že mm, za příležitost projednat toto velice důležité téma. Obvykle slyšíme, že 90 času strávíme 10 práce. Těch posledních 10 je dosáhne 90 cílů. Takže bylo odvedeno spousta práce v těch 10% času a pak se to najednou zastaví. Jakoby se nám, jako bychom se báli uzavřít ta jednání, skutečně to dokončit. To se týká EU eh, a dalších. Otázka, které jsme otevřeli, ještě nebyly zodpovězeny. Takže já se domnívám, že je tady politický signál pro hlavního vyjednavače. A mě pokusíme se zjistit, zda politická eh, situace v těchto zemích, než v Brazílii, hm, proběhly volby v Pálaragvaji, měli bychom se zamyslet o situaci v Argentíně, viděli jsme, co jsme stalo, my jsme svědky mezinárodního tlaku, finanční situaci um, jsou eh, to překážky uzavření politické dohody nebo ne? To já se snažím pochopit, to se snažím dozvědět od hlavního vyjednavače. Máme, mm, máme dojem, že mluvíme jenom tedy o technických, konečných um, otázkách, anebo to je politická patová situace. Pak chci zmínit tři další věci a myslím, že mm, věnujeme těmto věcem velkou pozornost zeměpisné označování. My víme, že to je někdy problém. Jaký je stav tady? Jaké problémy je třeba řešit? To důležité kapitole. Hmm. Dále Hmm. Předběžný princip. My jsme eh, slyšeli obvinění brazilského ministra zemědělství, kde vlastně obvinují Evropu eh, z používání fitosanitárních opatření protekcionistickým způsobem. Měli bychom jasně říci, že chceme eh, dohodu, ale ne, co chceme e, to sanitárním pravidlům. Jaký dopad to má na konečnou dohodu. Pak ještě jeden bod. Občanská společnost. Ještě 30 sekund. Měli jsme hodně schůzek v Bruselu s občanskou společností a ti nám dávali informace o svých zemích a občanské společnosti v těchto zemích, že není dobře rozvinutá. Ehm, co uděláme pro to, abychom i toto otevírali s našimi partnery. Děkuji, pane Stabaty. Děkuji, pane. Eh, pan Starbaty má slovo. Já chci říci, že eh, se to může to příležitost také uzavřít z politických důvodů, především Mm, protože mm, éra volného obchodu se přibližuje ke svému konci, když se podíváme na to, co se děje v USA. A proto je ta dohoda s Mercosurem velmi důležitá. Automobilový průmysl, o tom už se mluvilo. Eh, víme, eh, to, že země Mercosuru mají zájem o co nejvíc vlastní produkce, ale o tom se dá jednat. O tom všem se dá jednat. Um, nemusí to být zásadní problém. Samozřejmě, když někde se něco blokuje, tak za to něco chce. Těch automobilů se mi zdá, že to je trošku blokáda. Co za to chtějí Mexičané? co týče tohoto požadavku. Já vím, že zemědělství, obchod se zemědělskými problémy je vždy velký problém. A mě by zajímalo přesně, co se děje v tom jednání. A také bych chtěla vyzvat komisi, aby byla, aby také trošku stoupila, protože když hodně Eh, eh, do, budeme dovážet, tak to bude také pro spotřebitele tak plus. My zastupujeme i spotřebitele, je to velmi důležitá dohoda. Je to signál pro volný obchod. Vědí, jsou si tedy vyjednavači vědomi toho, jaký mají před sebou úkol a jak tedy eh, čelit USA kdyby to bylo víc než jenom cla na ocel a hliník. Ehm, prezident americký mluvil o ochraně amerického průmyslu. My musíme vyslat signál proti protekcionismu. A mm, to je náš úkol jako Evropské unie a tohoto úkolu bychom se skutečně měli zhostit. Děkuji, Dita. Děkuji, pane předsedo. Děkuji komisi za aktuální informaci. Je to trošku neuvěřitelné, protože jsme právě skončili diskusi o modernizaci dohody o volného obchodu s Mexikem. Jsme začali jednat s Mercosurem v roce 99. Rok před tím, kdy vstoupila volná dohoda v platnost. Takže skutečně čas dochází, říkáme, že je tady příležitost, ale nebude trvat dlouho. Slyšíme o různých lhůtách, nejprve, že leden, pak konec března, teď červenec. Musíme být upřímní, je tady nějaký e, časový rámec, kde prostě skončíme? A jedna konkrétní otázka k automobilovému sektoru. Hodně jsme četli o tom v tisku, protože to je velmi důležitý sektor pro EU. Tak chci slyšet víc o tom, co se ve skutečnosti děje v těch jednáních. E, za zelené, šedou. Prezentace, kterou udělala Evropská komise, eh, nám toho mnoho neříká o stavu vyjednávání. Nevíme, co se tam děje ve skutečnosti, ale doufám, že ve vaší odpovědi se toho dozvíme trochu více. Um, protože eh, my samozřejmě chceme spolu jednat, budete mít eh, statut pozorovatele, ale my od vás také za to chceme něco slyšet. Samozřejmě, eh, tady to zmínil i kolega Dante, je tady ten obezřetnostní princip. Tady eh, je tady velká snaha Brazílie proti tomuto principu obezřetnosti a mě by zajímalo, jakým způsobem chcete skutečně zohledňovat tento princip v tomto stádiu vyjednávání, tím spíše, že téměř 100% vyvážené soji, eh, zejména Brazílií eh, a Brazílie a Argentiny, eh, že jsou geneticky modifikované. Jakým způsobem se k tomu bude přistupovat potom? Evropská otázka je spojena s glyfosátem, je tady otázka zdraví, protože je tady neuvěřitelný skandál v souvislosti se sanitárními otázkami v oblasti masa v případě Brazílie a já tady neustále slýchám, že Evropa eh, se ch eh, chce bojovat eh, proti klimatickým změnám a chce chránit zdraví evropských občanů, hájit své zemědělce, ale pokud tady bude nějaká dohoda, která bude přispívat eh, k ničení Amazonie, tak je to právě tato dohoda, zejména pokud jde o vývoz hovězího. Víme, jaký je tady automatický eh, vztah mezi eh, každým hovězím tělem a destrukcí Amazonie. Tam je jasná přímá souvislost. A potom zapojení občanské společnosti, to už tady bylo vysvětleno. Potom tady je ještě otázka služeb. Paraguay, Uruguay opustili Eh, vyjednávání TISA a mě by zajímalo, jaká, jak to vypadá s částí eh, této dohody, která se dotýká služeb. A potom ještě něco k principu obezřetnosti, ta kapitola udržitelného rozvoje. Víte, že Evropský parlament pedlivě sleduje, aby tyto kapitoly nebyly nějakými anekdotickými kapitolami, pokud jde o možnost uvalovat sankce a prosazovat ty věci. A, a ehm, Eh, je tady eh, náš výbor i jiný výbor, který to pečlivě sledují. Takže jak to tam vypadá v rámci toho vyjednávání EU-Mercosur? Děkuji, Helmut Scholz, GUE. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl také poděkovat Sandře za to, že neustále podporuje intermonitorovací skupinu pro vyjednávání s Mercosurem. Já si totiž myslím, že Evropský parlament, který nevede vyjednávání, ale má pouze kriticky doprovázet toto vyjednávání a kontrolovat, co se tam děje, aby nakonec mohl dát svůj souhlas, anebo aby ho mohl eventuálně odepřít. A proto je velmi důležité, aby se toho někdo takto účastnil. Před deseti dny jsme na frakci měli velmi rozsáhlou konferenci na, k aspektům vyjednávání o obchodní dohodě Mercosur. A byli tam také zástupci komise, za což bych chtěl výslovně poděkovat. Ovšem to, co tam zaznělo, si vzájemně mm, odporovalo. Bylo tam mnoho zástupců eh, politických stran eh, a struktur občanské společnosti ze strany Mercosuru i ze strany EU a aspekty životního ochraň, eh, život, ochrany životního prostředí a pesticidů v Brazílii například důležitým tématem byla tam otázka potravinové bezpečnosti. Měli jsme tam také zástupce Foodwatch a podle mého názoru tyto osobnosti hovořili kriticky o věcech, které se chystají v souvislosti s touto dohodou. Možná, ehm, že mm, byl ovšem, bylo ovšem málo, ehm, málo času na ty kritické věci. A já tady děkuji zástupcům eh, diplomatického jednání eh, stran Mercosuru. Já si myslím, že to pro ně musí být velmi obtížné s ohledem na nejistou eh, politickou situaci a vývoj třeba v Brazílii, Argentině a tak dále. Přece mm, eh, Oni vědí, že je potřeba to dokončit do června tohoto roku nebo momentálně trochu později. Tady jde přece o spravedlivý obchod, který bude zohlednit zájmy všech občanů a jakým způsobem obchodními vztahy přispějeme k tomu, eh, že eh, ekologický eh, rozvoj, sociální, ekonomický se bude dále posilovat, protože jinak my budeme nezodpovědnost. to, to se týká nás i partnerských zemí. Takže proto je potřeba opravdu dbát na ten princip obezřetnosti a na všechno, co tady zaznělo v té diskuzi. A proto jde méně o protekcionismus a mnohem více o budování spravedlivého obchodu a spravedlivé obchodní smlouvy, která bude zohledňovat zájmy občanů a životního prostředí. Bez mikrofonu. Děkuji, já budu velmi stručný. Paní Begin má slovo, protože ona je stínovou zpravodajkou. Myslím si, že ona zastupuje vaši frakci, je ze stejné frakce jako vy. <laughs> Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Mnohé tady bylo již vyřčeno i v souladu s naším stanoviskem. Myslíme si, že v této závěrečné fázi je potřeba být velmi opatrný. Je tady hrozba, že budeme importovat příliš mnoho hovězího. To bude mít eh, ničivé dopady pro naše zemědělce v Evropě. V tuto chvíli Eh, jsme samozásobitelští, v Evropě jsme schopni pokrýt naše potřeby a proto bychom to měli mít eh, na zřeteli. Hm, Tady hm, některé věci by neměly být spochybněny touto dohodou a to už vůbec nehovořím o ochraně eh, zvířat a životního prostředí, ty tím budou také dotčeny. A potom biopaliva v Evropě. To je, taky politic, to je také politická otázka a další politickou otázku tady již zmínil kolega Scholz. Nevíme, jak je to s touto dohodou a Brazílií. Tedy to závisí na nové vládě a na tom, zda bude skutečně pružná, pokud jde třeba o mlékárenské produkty tam ty návrhy zatím ještě nejsou dostatečné. A to vypadá jako jediná výhoda v oblasti zemědělství pro Evropskou unii. Důležitá je otázka reciprocity. Tady mám na mysli například víno. Víno v Evropě je, na, na to je uvalována 20% celní sazba, ovšem Eh, u zemích Mercosuru je to 10%. A eh, já si myslím, že pokud je o zadávání veřejných zakázek, tak evropské podniky by si zasloužily lepší podmínky. Dále potom cukrová třtina. Um, existuje politická dohoda s Mexikem a mě by zajímalo, zda je možné urychlit eh, vyjednávání s Mercosurem v některých oblastech. Děkuji. A teď tedy má slovo kolega, který sedí blízko vás, nebo kolegyně. Vážení kolegové, já jsem tady slyšela o tom, jak tady kolegové zmiňovali výhody pro spotřebitele. Já bych vám chtěla připomenout, že spotřeba masa se snížila v Evropě o 27% a 33 e, tisíc pracovních míst je ohroženo právě v souvislosti s produkcí hovězího a e, poté, eh, co tady máme dovozy z Kanady a Mercosuru, tak eh, tam by to byla asi polovina z evropské produkce, takže tady nejde o protekcionismus, tady jde o to, abychom naše výrobce zachránili. Když tady chceme hovořit o protekcionismu, tak já tady eh, s vámi, pane Žado, souhlasím. Ehm, podívejte se, oč tady jde. My jsme tady měli určitou studii, studijní misi a tam se opravdu odhalily různé fitosanitární eh, skandály a tady opravdu není možné, aby sem eh, přicházely látky, které jsou u nás zakázané. Tady to není žádný protekcionismus. My máme na mysli zdraví spotřebitele, eh, také sledovatelnost a označování produktů tady si musíme položit otázku, jak spotřebitele budeme, spotřebitele budeme chránit. To jsou naprosto zásadní věci v tomto vyjednávání, kde já chci připomenout, že my jsme samozřejmě proti celému tomu vyjednování, ale alespoň prosím vás, když už tedy eh, jsme na to přistoupili, tak myslete na spotřebitele. No, tady jsou různé koalice mezi levicí a pravicí. Uh, Eh, dobře, ale to není naše dnešní téma a tady má slovo další kolega, David. Man. Velmi stručně eh, dvě otázky, které zatím nebyly eh, zmíněny. Přístup k léčivům. My se vždy snažíme vytvořit delikátní rovnováhu mezi ochranou společnosti a zároveň nechceme omezit přístup k léčivům Brazílie je eh, jednou z velkých platform výroby generik ve světě. Je velice důležité, aby i nadále mohly tyto generika prodávat globálně. Ehm, a, a eh, od Sandry eh, jsem slyšel ujištění, že se snaží o tuto rovnováhu, ehm, ale nevím, jaký je současný stav vyjednávání a zajímala by mě situace v jednotlivých zemích Eh, jestli to komplikuje vyjednávání nebo ne. Druhá otázka, eh, pokud jde o blahobyt, tady jsme měli Mexiko a slyšeli jsme, že tady eh, je jeden nový faktor, eh, sociální faktor, sociální podmínky a to by mě zajímalo, jestli také řešíte. Dále má slovo Sandra. Děkuji, pane předsedo. Před několika týdny jsem položila ústní otázku komisi, pokud je o situaci drobných zemědělců v Brazílii. To mi působí starosti. Zatím jsem ještě nedostala odpověď a proto bych eh, chtěla tuto otázku zopakovat ústně. Mercosur by se mohl velmi dotknout, ta dohoda s Mercosurem by se mohla dotknout těchto zemědělců. Víme, eh, že eh, se tam používá mnoho pesticidů, dochází k velkému mícení pralesů a může dojít k velkému množství eh, sklení, emisí skleníkových plynů. Mě by zajímalo, jakým způsobem zacházíte s touto situací a co máte v plánu. Další věc, a to jsou sankce, které by rozhodně nebo které nejsou v té kapitole udržitelnosti. Proč komise a členské státy nevnímají potřebu uvalovat sankce v případě nedodržení podmínek? Potom otázka k lidským právům. Máte nějakou eh, doložku eh, v plánu, protože situace v několika zemích je opravdu znepokojivá a mě by zajímalo, jakým způsobem s tím potom naložit Například, když jde o násilné vyhošťování eh, nebo eh, ničení eh, sklizně rýže nebo jiných sklizní, je to situace, kdyby bylo možné aktivovat takovou doložku a pokud tam taková doložka není, tak proč tam není? To je celá zásadní otázka aktivovat nějakou, nějakou eh, doložku a to v komisi není jednoduché. Ní a ne Marie Miner. Eh, děkuji, pane předsedo. Ano, eh, já bych ráda znala aktuální stav situace od Sandiny Galiny, ale ona bohužel zatím nic neřekla. Nám se, dochá, nám se dostává o této dohodě velice velice smíšených signálů. Něco víme z Brazílie, něco od komisaře Hora a komise by nám to měla pečlivě vysvětlit. Pan Schulz už hovořil o dnu pro Mercosur, který byl zorganizován a já bych ráda, aby komise zareagovala na kritiku, která padla během tohoto dne. Tam Tam eh, byl, se hovořilo o otázkách pracovního práva, léků, nic překvapivého a eh, spadá to pod různé dohody. Mercosur zde není výjimkou. A skutečnost, že obchodujeme se zeměmi, kde dochází k obchodu s lidmi, korupci a tak dále. Jak zareaguje komise na tuto kritiku a jakým způsobem vlastně vezmete v úvahu veškerou tuto kritiku během debat o dohodě? Děkuji a v neposlední řadě pan Dartmouth. Já budu stručný. Za prvé chci poblahopřát Mercosuru, jestli tedy to mohu drze říci, eh, k pozastavení členství Venezuely eh, v roce 2016. Bylo by bývalo dobré, aby i jiné země eh, to vzali v potaz a také britská strana Labour, kde by bývala byla stejného názoru. E, tady se jedná o dohodu o volném obchodu, že? Ano, zástupkyně komise zřejmě přikivuje, takže asi to tak bude. Mám tedy na komisi jeden dotaz. Jedná se o dohodu o volném obchodu. Navrhujete také e, dovětek o volném pohybu lidí a jestli ne, proč ne? jak má vypadat situace s vízy nebo uvolnění vízové povinnosti pro země Mercosuru. Ale vlastně se chci eh, zeptat na to, jestli je tam tedy článek o volném obchodu lidí. A pak, když tam není, proč trvá, a pak, když tam není, proč trvá komise na eh, této klauzuli v jiných dohodách o volném obchodu? Děkuji. Než dám slovo eh, našemu velvyslanci panu Filmanovi, eh, doplním ještě další dotaz. Sandro, k dohodám, eh, tedy ta dohoda probíhá, nebo ta debata o dohodě probíhá v době, kdy také debatujeme o Brexitu. Jakým způsobem se odráží Brexit v jednání o vaší dohodě. Reflex, reflektovalo se to i v dohodě s Mexikem a, a v Mercosuru by to také mělo být uh, za to v potaz. Je to, je to otázka obecná. Pan Filman, pět minut. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych zopakoval, že pro nás zástupce Mercosuru je potěšující, je pro nás výsadou zde moci k vám pohovořit ve výboru pro mezinárodní obchod. Jak už zaznělo, dospíváme do těch nejsložitějších fází vyjednávání. Teď se totiž jedná o těch nejcitlivějších a nejobtížnějších tématech. Máme za sebou dlouhou dobu. Obě dvě strany vynaložily nemalé úsilí se dostat až sem a teď nám zbývá dojednat ty finální otázky. možná není doba vhodná na kladení tedy zásadních otázek, ale chci říci, že Mercosur eh, na nejvyšší úrovni je odhodlán pokračovat v jednání a dohodu uzavřít. Eh, <clears throat> probíhají eh, časté schůzky i videokonference mezi našimi vedoucími představiteli ministerstev a obchodu Snažíme se posilovat jednání a poskytovat vyjednavačům nezbytnou podporu. Nedávno jsme se rozhodli i usnadnit přístup, příjezd odborníků na projednávaná témata do Bruselu, takže to jednání stále pokračuje. Mercosur je jednotný, my vyjednáváme jednotně, vycházíme eh, z cílů a podmínek, které jsme si stanovili pro tato jednání v první fázi vyjednávání. Mercosur rozhodně nechce aby došlo k situaci, kdy budeme se vzájemně obvinovat. A to není jednoduché vzhledem k šíři vyjednávání, ale nechceme si posílat zprávy jenom přes média. S komisařkou Malstrémovou jednáme zcela napřímo. Chceme se vyhnout tomu, aby média získala nesprávný dojem o tom, jak probíhá vyjednávání nebo některého kapitoly. Mercosur je toho názoru, že naše společnost má jasný zájem na dosažení dohody. Určitě jsou i některá odvětví, která se hájí a určitě jsou i odvětví, která se staví proti jakékoliv dohodě, tak tomu vždycky je, ale to nám nezabrání uzavřít tu dohodu, pokud se nám podaří eh, vyřešit ještě ty citlivé nevyřešené otázky. Co je, pane předsedo, jasné, že je potřeba, aby obě dvě strany přistoupily k určitým ústupkům a obětem, protože k žádné dohodě nemůže dojít, když jedna strana se snaží chránit eh, svá citlivá odvětví a e, získat veškeré výhody od druhé strany. strany. Je potřeba, aby obě dvě strany jednaly konzistentně, Mercosur nebo Evropská unie, tak, aby bylo možné vyjednávání uzavřít. Obě dvě strany musí přistoupit k ústupkům a obě dvě strany musí ustoupit od jakéhokoliv protekcionismu. Všichni musíme chránit spotřebitele a Mercosur eh, rozhodně má zájem chránit své spotřebitele a i spotřebitele evropské. Chceme zajistit odpovídající ochranu pro všechny. Jde nám o spravedlivá pravidla, jak zde již opakovaně zaznělo. a chci vysvětlit, že nám nejde jen o dohodu o volném obchodu. Primárně nám jde o uzavření spravedlivé dohody. Můžete mi věřit, když eh, vám povím, že Mercosur je v tomto bodě zcela odhodlán a je jednotný. To je vše, co jsem vám chtěl, pane předsedo, dnes dopoledne říci. Děkuji vám a dalším ctěným poslancům za to, že nám dali příležitost zde pohovořit. Děkuji, pane velvyslanče. A nyní tedy Sandra bude muset odpovědět na všechny otázky. Děkuji také, Bente, že jste eh, pozval všechny velvyslance. Děkuji panu velvyslanci z Paraguaje za citlivá slova o aktuální situaci a o co nám jde. Já se pokusím odpovědět na všechny otázky, aby nezůstala, nezůstaly nějaké zbytečné zmatky a dohady o této dohodě. Za prvé chci říci, že se jedná o asociační dohodu, neboli je mnohem širší než dohoda o pouhém obchodě. Nezapomínejme tedy, že tato dohoda obsahuje i politický aspekt. A to někdy je zastíráno tedy tím, co se děje. Hovoří se o oceli, o hliníku, jsou to problémy, které jdou nad rámec této dohody, ale mají na ní dopad. Dovolte, abych zareagovala nejprve na vaši otázku o Brexitu. Brexit a všechno to, co se děje, eh, vrhají určitý stín na veškerá jednání. Nejsme izolováni, víme, co se děje s Čínou, že jsou tam nadměrné kapacity, že to má dopad na nově se rozvíjející ekonomiky, o nichž jednáme. Takže vše je ve světě propojeno. Možná eh, existují drobné aspekty, jako třeba nějaké malé ostrovy uprostřed Atlantiku, které mají jiný status v nějakou dobu, ale jinak je všechno propojeno a Brexit patří k těm aspektům, které Eh, mají vliv na naše jednání, ale není to jediný aspekt. Ten první element, který vždy přijde na přetřes eh, v rámci takových dohod, je zemědělství. Zemědělství se eh, v této dohodě bude zvládat těžko, protože my vlastně fungujeme komplementárně. A je důležité postupovat velice obezřetně. Proto také zeměděl, zemědělství Evropy na této dohodě značně vydělá. Není tedy pravdou, že se jedná jenom o mlékárenství. Rozhodně za prvé blaho zvířat. Budou tam ustanovení o blahu zvířat. Ještě se musíme dohodnout, jestli to bude samostatná kapitola nebo kapitola, která bude, eh, bude obsahovat ještě něco jiného. Máme tam ještě eh, kapitolu o antimikrobiální eh, rezistenci a Mercosur má eh, největší počet eh, hlav stá, takže mají veliký zájem na tomto. Eh, nemyslete si, že to, že bychom zůstali izolováni, že bychom mě, na, ně, na tom vydělali. jde nám o to, aby, abychom zachovali svůj systém a budeme rozhodně silnější na institucionálních fórech, kde se o těchto otázkách jedná. A Další oblast, na němž Evropa takzvaně vydělá, je sanitární a fitosanitární odvětví. Nikdy nedopustíme snižo, sniž, snižovat eh, standardy to je velice závažná věc. My jsme vytvořili kapitolu, která vychází ze vzájemnosti reciprocity. To znamená, že nejvyšší standardy, o něž nám jde, nejenom, že budou respektovány, ale že tyto země se stanou našimi spojenci v, těch, v této bitvě o udržení vysokých norem. Je pravda, že k podvodům dochází. Já musím říci, že nejsem jenom zaměstnankyní Evropské komise, ale jsem také občanka a jsem šokována. Nechceme, aby se nám některé věci dostávaly na talíř, ale ve finále k, eh, eh, k podvodům dochází i v Evropě. Takže my eh, primárně musíme zabránit tomu, aby k těm podvodům docházelo a aby se tyto záležitosti, aby se tyto věci nedostávaly na trh. A ten text, který byl distribuován eh, 25. března, ten je potřeba číst, protože tam naleznete kapitolu, na níž jsem hrdá, a to je kapitola o SPS. Co se týče princip eh, předběžné opatrnosti, za tu jsem vděčná, nejenom, že ji hájíme, ale je velice silně potržena v textu, je i v kapitole TSD, protože podle nás princip předběžné opatrnosti jde daleko nad rámec SPS, eh, režim jednotné platby. A co se týče TSD, obchod a udržitelný rozvoj sankce, asi jste z textu Eh, pochopili, že navrhujeme vymáhání určitého eh, směru, určitého stylu, který situaci zlepší. Hodně se zde hovořilo o občanské společnosti a o jejím zapojení do eh, tohoto vyjednávání. Já jsem pyšná i na to, že nepřímo naše vyjednávání podporuje tuto debatu, kdykoliv se odstnu v tomto regionu, vždy si vyžádám eh, uspořádání setkání s občanskou společností. Já děkuji také mým spoluvědnavačům za to, že na, tyto, že na tato setkání chodí. My všichni máme veliký zájem na debatě eh, s občanskou společností, bez té nic nejde. My jsme i spotřebitele, ale nejenom to a musíme vnímat celé spektrum lidí, kteří jsou před námi. Volný obchod, ano, na to se bude těžko odpovídat. My navrhujeme systém založený na pravidlech. Ta dohoda by měla především propagovat e, naše hodnoty. Možná, že se s panem předsedou e, lišíme v názoru na sankce, ale jinak jsem zcela odhodlána prosazovat veškeré principy ochrany životního prostředí a pracovních práv. To je mému srdci velice blízké. Volný obchod, spravedlivý obchod, neexistuje bez spravedlivého i zapojení těchto aspektů. A potom specifické otázky. Lidská práva, je to tam pokryto, jsou tam i sankce, protože to patří ke kategorii zcela zásadních prvků, které mohou být doplněny o sankce a co se týče osmi klíčových eh, úmluv, které eh, praví, které patří pod kapitolu TSD, tam patří i lidská práva, bez toho, abychom o tom široce debatovali. Ty výhody pro zemědělce, tam eh, patří i zeměpisné označení původu a eh, obrovské eh, vývozy, tedy s přidanou hodnotou do těchto zemí ta úsilí o zeměpisné označení původu musím pochválit z Mercosuru, protože oni se na to dívají obvykle z úplně jiného hlediska a teď se pro co se týče některých názvů, se blížíme eh, hodince pravdy, protože je potřeba, aby naši partneři, jak pan velvyslanec Paraguaje řekl, není možné, není možné tedy nechat eh, i nadále některé subjekty vydělávat na značkách, které si uzurpovaly. A potom chci také odpovědět na otázku eh, z automobilového odvětví. To je hodně také přemíláno v tisku, eh, protože tady máme stále velký vliv tandemu Mexiko-Mercosur. Já bych ráda poukázala na to, že eh, to je velice úplně jiný druh vyjednávání. Co se týče automobilů, tam je několik obtížných otázek. Eh, my se hodně zaměřujeme na pravidla původu, to je samozřejmě problém, ale chci i říci, že v rámci Mercosuru jsou různá stanoviska. Jsou tam země, které chtějí montovat auta, proto si přejí flexibilní pravidla a jiné země jsou méně flexibilní, protože tam jsou automobilky, které chtějí chránit. Takže eh, je tady problém s časem. Čas pro liberalizaci automobilů v této době není optimální a to je eufemismus. Takže se snažíme dosáhnout určité rovnováhy mezi našimi potřebami a potřebami našich partnerů auta můžeme hodnotit i z hlediska TBT. Eh, My jsme tam eh, bojovali o dodatek, protože co se týče automobilů, bezpečnost je na prvním místě. Musíme se zaměřit i na budoucnost, kdy auta budou zřejmě jezdit bez řidičů, možná je bude řídit Google a proto chceme v rámci TBT mít tedy správnou právní úpravu pro auta. Musíme být obezřetní. Není to jediný důležitý aspekt, co se týče automobilismu, ale je to takový obecný aspekt. A potom, co se týče léku. To je důležité. Tyto země nejenom, že eh, chtějí eh, plnit eh, úmluvu o změně klimatu a SDG a tak dále, ale i my jsme podepsali eh, vlastně eh, cíle udržitelného rozvoje SDG 3,8, což znamená, že musíme eh, podporovat tedy všeobecné, všeobecné, všeobecnou zdravotní péči. Víme, že generické léky je potřeba poskytnout i těm nejchudším stále. Ještě se nám vlastně se snažíme o nalezení nějakého správného znění v této kapitole a Evropa jste, chce chránit SDG a nemůže to porušovat žádná obchodní dohoda. Omlouvám se, že nemohu zareagovat na všechny otázky. Možná třeba k těm službám my nemů- nesmíme tady směšovat migraci a služby. Budou existovat určité kvóty pro experty, to znamená lidi s kvalifikacemi, kteří budou smět cestovat a to bude pokryto tedy v kapitole o o službách, ne tedy v kapitole migraci. Děkuji vám za pozornost, omlouvám se, že jsem neodpověděla na všechny otázky. Ta debata je velice, velmi, eh, velmi eh, zajímavá a je potřeba v ní ještě, eh, ještě pokračovat. Já mám ještě návaznou otázku na Brexit. Tady je vlastně specifická otázka a to jsou celní kvóty. Od možná od 7D eh, do 100 tisíc tun hovězího. Ještě nevíme, jakým způsobem se budou eh, se, se budeme eh, dělit o břemeno mezi EU a Spojeným královstvím. Jak toto tedy budete řešit? Protože britský trh je velký. Pokud bude dohoda, tak britská kvota nebude v trhu EU. je velice obtížné pro mě odpovědět, protože ta se e, týká mm, jaksi vyšších e, platových e, mm, sfér. My nejsme Ehm, jak si neignorujeme to, že nastává Brexit a pro hovězí i jiné produkty to budeme muset brát v úvahu. Hovězí je jenom jeden z prvků, budeme tarifní kvóty pro tyto citlivé věci, protože nechceme liberalizovat. Vím, že tady je určitá představa, že ehm, ne, máme tarifní kvóty na všechno eh, možné citlivé věci. Cukr, Eh, můžete si představit, že když uvažujeme o to, co dát na stůl, tak máme na paměti mm, všemožnou realitu, včetně Brexitu. Jak tedy? To bude fungovat? Bude to fungovat, proč ne? Všechno tady eh, souvisí se vším a naopak. E, Můžeme to, eh, můžeme to samozřejmě sledovat v monitorovací skupině. Pan zpravodaj, prosím. Pane předsedo, velice stručně. Eh, Myslím, že politická dohoda s hospodářské spolupráci, eh, chce reciproční výměnu mezi stranami, ale někteří mluvili o eh, potřebě klauzule o demokracii jako zásadní součást této dohody. Já chci připomenout, že to je bilaterální reciproční klauzule a může se využít a spustit oběma stranami. Zemědělství je citlivé, reprezentuje 3,5 světového HDP, je to také sektor, který je třeba chránit Evropskou unii. Já také chci říci, že 96,5 ekonomiky bude mít prospěch z této dohody. Chci říci, že Evropská unie má zájem o zemědělství. Pan Hogan, komisař pro zemědělství, má rozpočet 53 miliard euro Eh, ročně, aby kompenzoval eh, řadu postižených sektorů. Tak si nejsem jist, zda bude postižen sektor hovězího, protože Evropská unie 2004, kdy bylo pozastaveno jednání, 15 ehm, no, členských zemí tehdy eh, s významným počtem tun nadbytečných než to, co je teď na stole. Takže to je e, půl hamburgeru na občana. Že s Kanadou, dohody s Kanadou a Japonskem i tato otevírá nové příležitosti, nové trhy pro naše firmy a já chci říci dvě věci. Pro naše kolegy, partnery v Mercosuru musíme najít rozumné řešení pro automobilový průmysl, jinak to bude velmi obtížné. Eh, uzavřít jednání uspokojivým způsobem. Co se týče lhůt, tak to je zásadní věc. Při hledání řešení komisi bych řekl, prosím, buďte flexibilní. Pokuste se najít holistickou vizi. Eh, je tady celá řada nadměrných cel. Ehm, pane předsedo, 92,9 liberalizace obchodu eh, bude ve prospěch našich občanů, dám více možností pro spotřebitele, větší příležitosti, takže bychom toho měli využít. Samozřejmě mm, bychom měli, eh, co se týče sanitárních pravidel, EU toto již aplikujeme. Potřebujeme reciprocitu. Viděli jsme ty problémy s Brazílií? Ano. Brazilské orgány e, ten problém ohlásili. E, e, zodpovědný komisař to rychle tedy řešil a je to další příležitost, jak se dostat dál. Takže to byl konec bodu 4, teď přejdeme k bodu 5 ochrana před ehm, subvencovaným dovozem modernizace antidopingového nařízení. To byl jeden z úspěchů Evropského parlamentu v minulém roce dotlačit radu k dohodě e, o nové legislativě. Pamatujte si, že jsme čekali na stanovisko rady tři roky. Nakonec se nám podařilo být úspěšní. Nyní můžeme uzavřít druhé čtení a jako zastoupení pana Jelnera dostane slovo pan Winkler. Vážení kolegové, jak řekl právě pan Nen, mluvím jménem pana Fjellnera, který je zodpovědný za TDI, ale bohužel tady nemůže být. Eh, nástroje na ochranu obchodu jsou asi nejkontraverznější součást obchodní politiky. Přirozeně tomu tak je, protože to je odchylka. Mezinárodně akceptovatelná eh, výjimka, kdy se dělají větší, dávají větší cla, než jsou v různých dohodách. Prosím o klid. Děkuji, pane předsedo. Dohoda modernizovat ehm, nástroje na obranu obchodu je velká, první velká změna od roku 1995 na konci urugvajského kola. Také to znamená konec dlouhého procesu, který začal v roce 2007 bílou knihou komisaře Mandelsona, kde následoval legislativní návrh v roce 2013 bývalého komisaře Rekochta. Eh, nástroje budou více předvídatelné, transparentnější, efektivnější. Stručně řečeno k těm nejcitlivějším, těm, čeho dosáhl parlament v jednání s radou, ehm, kdy už eh, to nebude platit Antemungvácla a další, pokud nebude ehm, zásadní změna 17, eh, více než 7, 15 celkových nákladů na to zboží. Bude tam lhuta tři týdny, aby nemohlo e, dojít k hromadění zásob, pak tři záruky, včetně ustanovení toho, aby e, různé škody mohly být, nemohly být e, nahrazovány jinými cely. Odbory budou zainteresovány, sociálně ekologické standardy EU budou chráněny, závazky při výpočtu eh, cel a eh, reportingu z komise cla, eh, TDI budou na zboží, které přichází na kontinent, pokud nemohou vykompenzovat mm, škody evropskému průmyslu. Velká většina by měla být pro i v radě, i předběžné dohodě našeho výboru. Děkuji. Děkuji, pane. Pan David Martin. Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím s, s panem hodnocením pana Fielnera. Je to dobrá zpráva, že toho bylo dosaženo po pěti letech. I když si myslím, že dlouhodobého hlediska zjistíme, že stále nemáme adekvátní ochranu Nicméně je dobré, že se nám podařilo dosáhnout této dohody a samozřejmě musíme zohledňovat, že stanovisko rady bylo poměrně daleko od mm, dosažené dohody a chci poděkovat Kristoforovi za jeho práci, protože vím, že v některých těchto věcí Kristofor nebyl tak velkým entuziastický, ale držel se stanoviska parlamentu. Dvě otázky chci položit. Jedna se týká kontinentálního, eh, toho, který kontinentu, eh, eh, prováděcího opatření, jak to funguje, zda bude připravena brzo. Druhá otázka se týká schopnosti komise čelit tomuto nařízení. Jsou tady otázky, zda bude mm, schopnost zajistit jednak rychlejší šetření, což jsme odsouhlasili, pak výpočet Prahů, stanovení tarifů, tady bude mm, obsáhlejší reporting sociálních a ekologických standardů. To jsou závažné věci, které vyžadují zdroje. Pokud toto nařízení má fungovat, budeme potřebovat zdroje, které by se tomu věnovaly. Jinak to bude poměrně neúčinné. Takže je na to komise připravena? Žádný žado za zelené. Děkuji. Já se chci připojit k stanovisku jednak k eh, práci, kterou odvedl zpravodaj. To nebylo snadné jednání. Stanovisko parlamentu bylo dostatečně silné. Um, není třeba se, eh, tedy není dobré, abychom byli rozděleni vůči eh, radě, která je, v podstatě odolává všemu. Je to důležité, protože to, co se ukázalo, není revolucí v sociálně ekologické oblasti, ale eh, je to mm, považováno jako za něco marginálního, jaksi v ceně eh, zprávy, ve zprávě, která eh, se musí tedy eh, být sepsána Evropskou komisí, i když si občané uvědomují, co jsme udělali, je třeba, aby tedy když existuje, tak aby byla metodologie, eh, aby to bylo také zveřejněno. Budou příští rok evropské volby a bylo by šílené, kdyby nebyla zpráva komise, která by hodnotila právě sociální a ekologické otázky. To je součástí veřejné diskuse. Jak, když Unie není dokonalá, nedostaneme co, všechno, co chceme, včetně nás ekologů, ale často se podaří u velkých problémů pro občany dosáhnout určitého pokroku. Jak tedy, eh, když pracuje na, té, na této nové metodologii, jak eh, vidíte vaše eh, závazky integrovat aspekty sociálně-ekonomické Děkuji. Mohu souhlasit eh, s kolegy. Chci poděkovat zpravodaji za dlouhou a intenzivní práci, kdy s námi tady spolupracoval. Společně jsme eh, ovlivňovali ten proces a já musím říct, že byl vždy velmi eh, spravedlivý a snažil se víc stříc pozicím poslanců a někdy dokázal překonat i svůj vlastní názor, takže to je opravdu velice pozitivní. Pokud je o obsah, musím velmi ocenit, že Evropská unie je hlavním velkým hráčem ve světovém měřítku, kdo tady uh, hovoří o sociálních environmentálních <laughs> nákladech uh, v těchto věcech. Pokud budete naslouchat našim firmám, našim odborům, odborníkům na uh, klimatické a environmentální otázky, tak se jistě dozvíte, že sociální dumping a dumping v oblasti životního prostředí je jednou z největších obav. A proto bych chtěl doporučit, abychom toto nařízení zasadili do širšího rámce, abychom o tom jednali s mezinárodními eh, partnery, aby se to dostalo na mezinárodní fóra multilaterální fóra. Možná, že jednoho dne zjistíte, že definice e, sociálního a environmentálního dumpingu z našich poznacích návrhů naleznete tedy jinde. Tady jde o to, kdy, že náklady vývozců jsou uměle snižovány, než eh, mají producenti v těch cílových zemích. Ale to má samozřejmě svoje vedlejší náklady, protože tady se vlastně zneužívají eh, a obcházejí opatření eh, pro kontrolu znečišťování a to je považováno za environmentální dumping. To bychom si měli připomenout, zejména pokud jde o nové kolo vyjednávání o klimatických změnách v Polsku mm, později tohoto roku. Chtěl bych eh, požádat o to, abychom tady měli environmentální rámec, abychom zabránili zneužívání životního prostředí a klimatu. A já doufám, že se nám v tom duchu podaří posunout v úvodních ustanoveních ty definice přímo do těla toho textu a eh, že ovlivníme i hm, tady to ta pravidla VTO a potom si myslím, že se nám podaří dosáhnout dobrého kroku tím správným směrem. Děkuji, paní Žamé. Já si myslím, že všichni se shodneme, když tady vidíme tu agresivní politiku Číny, eh, potom také kroky pana Trumpa a veškerou tu další problematiku. Tady opravdu je potřeba přijmout opatření, ty antidumpingová opatření jsou důležitá na tom všem se téměř shodneme, ale možná je tam i určitá naivita, až téměř smrtelná, protože mě by zajímalo, jaká skutečná opatření přijme Brusel, aby vyšetřoval tyto jednotlivé případy v jednotlivých eh, zemích. Já si myslím, že tady je určitá slabina v ochraně malých a středních podniků. Já si myslím, že my jsme ještě velmi vzdáleni té Evropě, která chrání, jak vy tady říkáte. A mm, pane Junkere, je tady opravdu sociální dumping při vysílání pracovníků, to je opravdu sociální dumping, to říkám naprosto na rovinu. A potom druhá věc. My tady vycházíme z pravidel VTO, ale stá se, že jsme jediní, protože Čína se od toho odklání, Indie, další se od toho odklání. Takže já si myslím, že my zkrátka eh, na tom nejsme stejně. My bychom potřebovali skutečné politické nástroje, abychom mohli prosadit skutečnou suverenitu našich ekonomik eh, vůči eh, dalším zemím. A tento text nejde tím směrem. Vy jste tady, pane eh, Žado, hovořil o ochranných opatření na venek, uvnitř a tak dále, ale tady je snaha tyto eh, věci vytvořit, jak se tedy chránit proti dumpingu, jak, jak bychom se měli chránit my. Ale tato opatření taková vlastně nejsou. Tady pouze požadujete o ostatních, po ostatních zemích, aby oni se nechránili. Takže já nevím, jak toho chcete dosáhnout. Zajímalo by mě, jestli za to chcete skutečně bojovat. Já tomu nevěřím, v každém případě ten text nepovažuji za dobré řešení. Děkuji, slovo má pan Miller. Děkuji, pane předsedo. Komise bych chtěla poděkovat výboru INTA za odvedenou práci v této věci. Rada, parlament a komise společně odvedli dobrou práci. Podařilo se nám vytvořit něco, co je ekonomicky účinné, je to dobré pro obchod Evropské unie, pro evropské podniky a podařilo se nám do toho včlenit také eh, sociálně ochranná opatření. Takže eh, tak, jak zaznělo dnes dopoledne, je to poprvé, kdy se nám toto podařilo eh, na, na této úrovni TDI. Nejprve bych zareagoval na otázku, kterou položil pan Martin. Pokud jde o kontinentální šelf, tak eh, na tom eh, pracujeme. Myslím, že to velmi pokročilo ve skupině expertů, které eh, předsedá generální ředitelství Taxhut. My jsme do té práce plně zapojeni a Myslím si, že tam už se velmi blížíme dohodě. Stále jednáme, ale až odpovíme na všechny technické otázky, eh, tak eh, hmm, se to potom bude hlasovat na vašem eh, výboru podle pravidel, které jsme dosáhli v modernizačním balíčku. Máme tam asi pět různých návrhů a v každém návrhu se nám podařilo přiblížit se závěrečnému řešení a myslím si, že to definitivní řešení je již velmi blízko. Ale bílý kouř zatím ještě nestoupá, myslím si, že to bude již brzy. Druhá otázka, která tady zazněla, se týkala zdrojů a vy jste tady hovořili o tom, zda tady ta modernizace zahrne nějaké nové úkoly. E, je pravda, že v rámci modernizace má komise novou zodpovědnost, ale e, ono se to netýká až tolik až za tolik e, nových zodpovědností, ale spíš změny nástrojů. Naši kolegové se musí nejprve vyškolit, aby, ta, aby ty nástroje dobře uplatňovali. A, a my se snažíme, aby e, tedy k tomu docházelo. Tady jsme také revidovali naše interní procesy, abychom dříve, pardon, v budoucnosti dříve měli eh, opatření, která budeme potřebovat. Až balíček vstoupí v platnost na počátku příštího měsíce, tak si myslím, že již budeme plně připraveni. Plně důvěřujeme, že budeme schopni pracovat s těmi zdroji, které máme k dispozici, s tou současnou pracovní zátěží. Pokud se zvýší, tak eh, to budeme muset dále řešit. Jedna možnost je samozřejmě realokace a kdyby to nefungovalo, tak bychom museli přijmout ještě další kroky. Ale jak bylo řečeno, komise věří, že se nám podaří eh, ty věci, pokud to ostroje zvládnout, i v případě, že by pracovní zátěž stoupla, i když s tím nepočítáme jsme, myslím, dostatečně pružní, abychom dokázali naplnit všechny povinnosti, které eh, jsme na sebe vzali. Pokud jde o otázku pana Žadu, eh, GDI, sociální, environmentální eh, standardy a tak dále. To je velmi důležitý krok a komu se, komise bude komunikovat v této věci velmi ofenzivně. Budete toho svědky v rámci našich komunikačních kroků, jakmile proběhne modernizace nebo vstoupí v platnost, začne být účinná od příštího měsíce. My se snažíme naplňovat tato pravidla a budeme podávat eh, zprávy podle modernizačního balíčku v rámci eh, nové zprávy o implementaci. To vše bude řádně probíhat. Na komisi jsme našli způsob, jak sociální a environmentální standardy, které jsou důležité pro GGDI, eh, abychom je mohli uplatnit takovým způsobem, aby to opravdu mělo smysl. Myslím si, že to je velmi dobrý výsledek. V neposlední řadě Pokud naše nástroje budou příliš slabé a neefektivní, eh, tady na to se někdo ptal, ale já s tím nesouhlasím. Já si myslím, že naše opatření a nástroje jsou dobré, my jsme je hodnotili a již v minulosti, když se podíváte na účinnost našich opatření, tak eh, byly korunovány velkým úspěchem. Ehm, my jsme byli eh, úspěšní, když jsme postupovali proti dumpingovým a subvencovaným dovozům a pokud jde o modernizaci, tak tam ty nástroje byly ještě více posíleny, takže eh, by tam neměly být žádné problémy ani otázky ohledně efektivity. Oni efektivní jsou. Tím jsem chtěl zareagovat na tyto otázky a závěrem bych pouze opakovaně poděkoval za odvedenou práci na této věci ze strany Evropského parlamentu. Děkujeme vám za váš velmi konstruktivní přístup v trialo- V trialogu. Byl to velký úspěch. Děkuji. Chce k tomu něco dodat pan zpravodaj? Děkuji. Děkuji kolegům i komisi. Já samozřejmě veškerá vaše blahoda, přání vyřídím zpravodaji, protože já tady hovořím za něj i za EPP pouze jedna drobná připomínka. Já jsem si jist, že se pravděpodobně nikdy nedohodneme v rámci různých politických frakcí, pokud jde o různé věci, drobnější věci nebo význam eh, dumpingu v EU a tak dále, ale jinak si myslím, že jsme se poměrně shodli a tyto závěry si zaslouží podporu našeho výboru. Děkuji. Děkuji. To znamená, že eh, navrhujete schválit bez pozměňovacích návrhů. I tak řeknu, že lhuta pro pozměňovací návrhy je dnes 18 hodin, ale neočekávám žádné pozměňovací návrhy, takže budeme moci na příštím plenárním zasedání pracovat ve prospěch tohoto dokumentu. Děkuji. A dále eh, setkání eh, koordinátorů in camera. Všichni, kdo nemají právo zůstat v jednacím sále. Prosím, jednací sál opuste.